Pan předseda. Tímto zahajuji opět naše zasedání. Protokol ze včerejška přijaté texty jsou k dispozici. Má někdo nějakou námetku? Zdá se, že ne. Předseda dostal žádost eh, frakce EPP, podle které pan Darius Rosaty, nábížce paní Dobravský Šujci, má být eh, zvolen do delegaci